Good afternoon, everybody. Welcome. Přeji všem dobré odpoledne. Vítám vás na dnešním zasedání. První bod na pořadu jednání dnes odpoledne je projednání pozměňovacích návrhů ke zprávě o zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků a evropskou statistiku. A máme tady Nikolu Dantyho jako zpravodaje a velice ráda mu předám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Chci poděkovat všem stínovým zpravodem za předmět pozměňovacích návrhů. Bylo jich hodně, bylo jich více než 250. A jsou tady tedy eh, podněty na zlepšení nebo eh, mohu ještě říct, že se těším na další spolupráci v příštích týdnech a doufám, že dospějeme ke schválení tohoto nařízení. A to hlasování by mělo být na konci ledna. Ještě se k tomu musí vyjádřit další výbory. A jak už bylo řečeno minule, tak eh, chtějí se k tomu vyjádřit hodně další výbory, které musí si vyhradit čas na eh, projednání svých stanovisek. Proto bude ještě chvíli trvat. Jak už jsem naznačil během prezentace komise na posledním zasedání, tak eh, já sám předložím řadu eh, podněcích návrhů, které mají upřesnit několik bodů, které vyšly najevo při projednávání Jednak je to navýšení rozpočtu, navýšení této finanční dotace by mělo představovat ze 4 na 6 miliard euro. A to z toho důvodu, jak pravděpodobně víte, že byla schválena zpráva eh, parlamentu minulý eh, týden na plynulé plenárce ve Štrasburku, to se týkalo no, budoucího víceletého rámce a z toho vyplývají tyto dopady, bude potřeba dostatečné rozpočtové prostředky a my jsme chtěli, aby to bylo konsistentní s tímto výhledem rozpočtovým. Dále eh, parlament schválil to, co jsme sami pochválili, což je eh, zvláštní rozpočet pro tyto účely Podle mě to je nezbytné, abychom tím zajistili lepší dohled nad trhem, abychom tím spotřebitelům zajistili bezpečné produkty, které odpovídají normám. A také evropským firmám jsme chtěli vytvořit rovnou hospodářskou soutěž ve vztahu k těm ze třetích zemí protože toto všechno by mělo spadat pod ten dohled, včetně online eh, prodeje. A my už dnes dopoledne jsme o tom několikrát hovořili, například o eh, nařízení Omnibus. Kromě tohoto konkrétního cíle by tento nový finanční rámec měl také adekvátním způsobem řešit různé výzvy na jednotném trhu, například rychlé řešení zneužívání trhu, digitální revoluce a kromě toho signálu, který tím vysíláme, tím také chceme říkat, že chceme zajistit dostatečné prostředky pro program COSME, který je určený právě malým a středně velkým podnikům. A parlament tím může jasně dát najevo, že se staví na jejich stranu. protože eh, v porovnání s tím předchozím rozpočtovým obdobím ty prostředky se teď tím zdvojnásobí. Dále jsme chtěli více explicitnit, že musí dostatek prostředků pro všechny cíle, které předpokládá tento program, například článek 4. V té oficiální formulaci uváděl některé z těch cílů, ale my jsme tam doplnili i ty zbývající a včetně toho, že by komise pro tyto účely neměla eh, využívat pouze marže a měla by na to vytvořit zvláštní rozpočet a uvést tam eh, konkrétní čísla na ty, čísla eh, na ty cíle, které jsou u tohoto článku uvedeny. Co se týče konkrétní formulace programu, tam jsme k tomu přidali také pozměňovací návrhy k jednotlivým ustanovením, kde se určují, jestli to mají být přijaty prováděcí akty nebo delegované akty. A na základě toho by měla komise vytvářet konkrétní pracovní programy, kterými se pak budou zabývat i jednotlivé zprávy parlamentu. Já se těším na tu příští spolupráci. Budeme se tom, tím dále zabývat s těmi zpravodaji. 26. listopadu máme další schůzku a potom uděláme všechno pro to, abychom vypracovali nezbytné kompromisy a tím mohli přijmout doporučení pro tento program. V příštích dnech vám teda s tím zpravodajem rozešlu první návrh kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji vám, paní předsedkyně. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Přejdeme na stínové zpravodaje za ELS. Je to paní Vajdere, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Takže Ten program pro malé podniky patří k významným programům a pokud je o pozměňovací návrhy, také nám to dokládá, jak důležité to je. Takže podle mě může skupina ELS podpořit zdůvodnění většiny pozměňovacích návrhů a já jsem za svou frakci předložila 11 návrhů, zaměřují se na následující věci. Chtěli bychom, aby komise pravidelně napomáhala při posilování kapacity orgánů pro dohled nad trhem v menších anebo ekonomicky slabších zemích, kde mají orgány menší kapacitu. Cíle programu by podle nás měly zahrnovat také přístup spotřebitelů ke kvalitu, k produktům stejné kvality, u stejné značky. Země EU řeší ten problém takzvané dvojí kvality. A samozřejmě je potřeba, aby hmatatelné eh, přínosy pro spotřebitele z vnitřního trhu byly viditelnější a toho je možné dosáhnout, když se zapojíme eh, do spolupráce se skupinami občanské společnosti. Pokud je o pozměňovací návrhy, které předložili naši kolegové, myslíme si, že můžeme podpořit většinu z nich, včetně návrhu 278. Možná, že v některých případech musíme zapracovat na formulaci, abychom to všechno vyjasnili. A u některých pozměňovacích návrhů máme jisté obavy. Například jde o návrh 123, protože máme za to, že nemůžeme odepřít podporu dobře fungujícím organizacím spotřebitelů. To je i můj osobní názor. Pokud jde o návrh 128, možná, že je to potřeba ještě víc ujasnit, a totiž, jak program dosáhne co nejnižších nákladů a jestli je to možné v tomto programovém období. A také bychom chtěli, aby byl jasnější navrhovaný návrh 139, především pokud je o to, co máme na mysli zachováním důvěry spotřebitelů. Co se týče návrhu 140, financování tohoto programu nemusí být tím správným nástrojem k řešení přepravy živých zvířat. A my si myslíme, že nemůžeme podpořit ani návrh 143. Návrhy 191 a podobné rozpočtové výměny můžeme podpořit, pokud to bude odpovídat průběžné zprávě o víceletém finančním rámci 2021 až 27, protože postoj parlamentu s výhledem na nebo se zohledněním dohody přijaté minulý týden, eh, tam se projevil velký konsensus skupin a myslím, že se toho musíme držet. A myslíme si, že je velice důležité přijmout tuto zprávu co nejrychleji, protože časový program je nabitý a naši eh, občané hodně očekávají, že další víceletý finanční rámec bude přijat před volbami. Je důležité zajistit kontinuitu a stabilitu financování EU pro malé a střední podniky a pro organizace. Ještě jednou mnohokrát děkuji za to, že jste se mě vyslechli a těším se, že začneme pracovat na kompromisech. Děkuji. Děkuji. A přejdeme na pana Šoltese. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za slovo. I já bych rád poděkoval zpravodaji panu Dantimu za přípravu návrhu zprávy. Obecně řečeno, naše frakce souhlasí s přístupem zpravodaje, zejména pokud je o ohrožený dohled nad trhem, a návrhy finančních cílů a aktivit v této oblasti. Myslíme si, že ta zpráva je dobře sepsaná. Nicméně já jsem předložil několik pozměvacích návrhů, jejichž cílem je vylepšit návrh komise a ozelenit ten text, abych tak řekl. Myslím si, že je velice důležité reagovat na narůstající tlak z hlediska změny klimatu a přílišného využívání přírodních zdrojů. My jako společnost bychom měli usilovat o nulové emise uhlíku a o energeticky účinnou udržitelnou ekonomiku a vnitřní trh by měl být klíčovým prvkem při dosahování tohoto cíle. Sociální, environmentální a správní faktory by se tam všechny měly začlenit a proto je podle mě důležité, aby se vnitřní trh přizpůsobil, aby se připojil k digitální revoluci nejenom z hlediska podnikání, a také proto, aby zajistil lepší a adekvátní ochranu pro spotřebitele. Je pravda, že nová oblast eh, ekonomika inovací mm, zohledněných z digitálního hlediska, environmentálního hlediska je důležitá. Může to vést ke vzniku udržitelnějších zdrojů a energeticky účinných produktů a služeb – s tím, že se zvlášť velká pozornost věnuje roli malých a středních podniků při tomto přechodu na nulové emise z uhlíku v oběhové ekonomice. Malé a střední podniky jsou skutečně klíčovou hnací silou v kontextu energetického přechodu, v boji proti změně klimatu. A konkurenceschopnost Evropské unie u zelených technologií může být hlavním zdrojem inovací v Evropské unii. Nicméně, jak už bylo zdůrazněno, další velice důležitá věc pro naši frakci je také to, že musíme zajistit účinnou ochranu spotřebitelů prostřednictvím celoživotního vzdělávání, pokud jde o pravidla na ochranu spotřebitelů v EU a pokud je také o možnost uspořádat osvětové kampaně se zaměřením na ty spotřebitele, kteří jsou zranitelnější než jiní. Myslím, že je potřeba něco udělat, aby se spotřebitelům pomohlo čelit výzvám, které vyplývají z digitalizace trhu a z posledního technologického vývoje. A to prostřednictvím odpovídajících informací o právech spotřebitelů a mechanismech nápravy. Jde také o informaci o udržitelné spotřebě. Když posílíme osvětu, když posílíme znalost, Eh, spotřebitelů o těchto produktech a budeme prosazovat práva spotřebitelů v tomto ohledu a umožníme jim také nápravu, když nějaký produkt nebude řádně fungovat. A na závěr bych řekl, že komise by měla každý rok zpracovat zprávu o sledování situace, posoudit účinnost a efektivitu podpůrných činností z hlediska národní implementace a pokud je to možné, měla by také posoudit dopad na související cíle. Tato zpráva bude předložena Evropskému parlamentu a také veřejnosti. A to je důležité mít na paměti, aby si lidé byli vědomi svých práv a opravných opatření. V běžném životě. Ještě jednou děkuji zpravodaji za skvělou práci a těším se na spolupráci. Děkuji. Děkuji a můžeme přejít na Evropskou komisi. dobré odpoledne. Já vám chci především poděkovat za všechny předložené pozměňovací návrhy. My jsme rozhodně připraveni spolupracovat s vámi, abychom zajistili urychlené přijetí návrhu. A ještě jednou chci zdůraznit, že ta představa jednotného programu je dost výjimečná. Je to vůbec první program, který se zaměřuje na fungování a vymáhání stávajících pravidel, která se týkají vnitřního trhu. Co se týče rozpočtových otázek, samozřejmě vítáme návrh a to, že bychom posílili rozpočet. Prozatím se domníváme, že ten návrh je odpovídající vzhledem k naplánovaným aktivitám, ale samozřejmě ten návrh vítáme. A také chci zdůraznit, že všechny záležitosti, které se týkají povědomí spotřebitelů a digitalizace eh, jsou věci, na kterých nám velmi záleží a do budoucna k tomu chceme věnovat spoustu různých aktivit. Děkuji. Děkuji. A dáme tedy opět slovo našemu zpravodajovi, pan Danty. Jenom velmi stručně chtěl bych poděkovat eh, kolegům, kteří vystoupili v této diskuzi za jejich příspěvek. Já bych je zase chtěl ujistit o tom, že všechny ty otázky, které předložili k naší úvaze, tak těmi se budeme velmi seriózně zabývat. K tomu, co říkala kolegyně Vajdere, eh, týkající se pomoci těm malým zemím, eh, kde ten eh, rozvoj trhu není dostatečný, tak na tom s vámi budeme rádi spolupracovat a najdeme nějakou vhodnou formulaci. A dále chci ujistit kolegu Šoltese, že ekologická nebo ekologičtější ekonomika, digitální ekonomika, to jsou všechno věci, které jsou ve středu naší pozornosti a eh, proto určitě budou předloženy v podobném duchu eh, kompromisní pozměňovací návrhy s tímto cílem. Máme mm, ještě příští týden zasedání stínových zpravodajů. Tam už budeme moci eh, se bavit o kompromisech, tak abychom zohlednili cíle co největšího počtu z nás a co nejdříve dospěli k nějakému textu, který bude zohledňovat politické postoje většiny tohoto výboru. Thank you very much. Uh, and then... Děkuji mnohokrát Pozměňovací návrhy budeme projednávat 6. prosince, hlasovat ve výboru během lednového zasedání výboru. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. Za normálních okolností by tu měla být Dita Charanzová jako zpravodajka, ale zatím tu není. Ani tu není na další bod kde je odpovědná. Máme tu nějakou asistentku z ALDE. Okay, so we can continue with the meeting. Takže můžeme pokračovat. Naše zpravodajka je přítomná. Dito, máte slovo pro projednání vaší zprávy o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jdu pozdě. Minule jsme projednali návrh v tomto výboru. Já už jsem vysvětlila své stanovisko, takže nebudu to celé opakovat. Řeknu jenom, že obecně návrh komise je dobrý, ale je možné ho ještě zlepšit. Zaprvé pokud je o působnost směrnice, jsem přesvědčená, že směrnice by neměla pokrývat elektrokola, elektrické eh, skutery a vozidla používaná v pro mot- motosport. Navrhuje pouze vozidla, která podléhají schvalování typu podle evropské směrnice a nesouhlasím s návrhem komise, že bychom měli zahrnout všechno, co má, co je motorové vozidlo a ať si to členské státy přeberou. Já bych dala přednostnou, aby to bylo jasné na úrovni Evropské unie a pokud se požaduje pojištění pro něco, co je co zde není obsaženo, tak ať to tak je. Neměli bychom vytvářet problém, který tu neexistuje a neměli bychom to nechat na členských státech, aby to vyřešili. Nemám pochybnost, že bude podle komise přezraniční řešení, ale to se týká i elektrokol. Nevidím důvody, proč by tento argument měl být podpořen. Za pět let tomu tak možná bude, ale dnes tomu tak není. Podobně, pokud jde o definici použití vozidla, můj návrh zprávy upravuje, že to se týká vozidel použitých v, dopra- v provozu, jak na soukromých či veřejných eh, komunikacích. Ne pro případy, kdy vozidlo je používáno výlučně v uzavřených oblastech, kde není přístup pro veřejnost. Traktor na poli, který nikdy nevěde na silnici, by neměl mít eh, pojištění. Vozidlo, které sjede z linky ve výrobě, by také neměl mít pojištění, než je uvedeno do provozu. Závodní vozidlo, které jezdí na uzavřené trati, by nemělo mít pojištění. Není důvod, proč požadovat pojištění není u takovýchto vozidel, pokud je dnes nevyžadujeme. A téměř ve všech případech jsou tato vozidla pokryta jinými typy řešení. Pokud jde o kontroly pojištění článek 4, jak už jsem řekla minule, existuje softwarová aplikace, která se jmenuje Eucaris. Je to informační systém o evropských řidičských průkazech a ten zajišťuje zajištěné a důvěrné informace o motorových vozidlech a vyměňuje se mezi členskými státy. A takový systém by měl být použit, aby se ověřilo, zda registrované vozidlo v jiném členském státě má povinné pojištění z odpovědnosti provozu motorových vozidel. A vozidla ze všech členských států by měla být prověřena a nikoli pouze domácí vozidla. Za třetí, pokud jde o insolventnost eh, pojišťovatele, článek 3a, po ověření tohoto článku s odborníky, včetně z rady, úmysl komise je dobrý, ale a tento článek vyžaduje revizi, aby fungoval v praxi. Ten článek by měl lépe eh, reflektovat praxi v článku 23 a 24 a je tu celá řada technických pozměňovacích návrhů, které se nesnaží oslabit původní návrh komise v této oblasti, a věřím, že stínový zpravodaj to pochopí, protože je to poměrně technicky náročné. Také jsem vypustila článek, který se týká žaloby poškozených stran vůči in, v, pojišťovnám v insolvenci. Je, není to článek oprávněný, pokud zvážíme délku soudního řízení, kdy pojišťovník by musel toto podstoupit. Pokud jde o vystaná vozidla. Můj návrh obsahuje pozměňovací návrh v tomto smyslu, který není předpokládán komisí. Jsem přesvědčena, že bychom měli dát na vybranou spotřebiteli, když si kupuje auto od z jiného členského státu, aby mm, se ho pojistil buď ve svém členském státu nebo v čínském státu, kde ho kupuje. Tento článek nefunguje v praxi pro spotřebitele. Věřím, že když budou mít na vybranou, tak bude možné více lépe nakupovat vozidla přeshraničně. Také chci řešit specifickou situaci odpovědnosti v případě nehody, kde je v jedním z účastníků přívěz. A tady jde o minulost, pokud jde o prodavky, o, o tedy pojistné nároky. Prohlášení by zde přeshraniční mělo mít stejnou platnost jako domácí prohlášení a ne, nejsem přesvědčena, že potřebujeme evropský systém bonus malus, protože tyto systémy nejsou přeshraniční. Vozidlo je registrováno v jednom členském státě na jednou. A nezáleží na tom, jaký systém funguje v jiném členském státě. Důležité je, aby všichni evropští občané byli předmětem stejného zacházení. A to ve svém státu trvalého pobytu. Nezáleží na tom, kde zda tam žijí celý život, nebo zda se přistěhovali před týdnem. Tedy ne, nerozumím příklad případům, kdy se volá po takovémto systému. Je to příklad jasné subsidiarity. Děkuji, paní předsedkyně, a těším se na komentáře kolegů. Děkuji mnohokrát. Stínový zpravodaj pan Pospíšil za EPP. Děkuji pěkně, paní předsedkyně já jsem se zájmem vyslechl slovo paní zpravodajky a chci poděkovat za její práci, protože její úvahy a její práce jde podobným směrem jako naše úvahy. Naším cílem opravdu je, aby eh, nová právní úprava nevedla k přílišné přeregulovanosti a případně nová úprava byla opravdu ku prospěchu eh, účastníků eh, pojistitelských vztahů. Asi to, co je nejvíce debatováno, i na veřejnosti je téma, které paní zpravodajka zmiňovala a to je právě otázka malých vozidel. To znamená, jak mají být eh, pojištěny stále populárnější drobná elektrická vozidla, jako jsou elektrokola, elektroběžky či segwaye a pak je také ještě otázka právě pojištění organizátorů populárních motoristických závodů. Plně se stotožňuji s tím, jak paní zpravodajka řeší eh, otázku, formuluje výjimku v případě motoristických závodů, tam jsme eh, ve shodě. V případě drobných elektrických vozidel Souhlasím také s tím, že by mělo dojít k určitému vynětí ze směrnice. Mám tedy názor odlišní od komise na danou věc ale přiznám se že bychom rádi ještě debatovali zda řešení které navrhuje paní zpravodajka to znamená v zásadě pouhý odkaz na legislativu schvalování typu vozidel je určitě nebo je tím nejvhodnějším řešením. Eh, my osobně se domníváme jak o tom vedeme debatu s odborníky že by z působnosti směrnice měly být vyňaty, no, měla by být vyňata ta elektrovozidla, která jezdí pouze určitou omezenou maximální rychlostí. To znamená tak vozidla, která při svém provozu eh, nejsou eh, realizátory vážných následků z hlediska bezpečnosti dopravy, tedy nejsou v zásadě výrazněji nebezpečná a o tom, jaká by případně měla být tato maximální rychlost, která by měla být tou hranicí pro e, dělení těchto typů vozidel, bychom rádi ještě vedli debatu. Eh, snažíme se najít kompromis, protože na jedné straně jsou zde potom osoby, které mohou být oběťmi a které by jinak v případě, že zde nebude povinné ručení, byly odkázány na náhradu škody v rámci běžného občanskoprávního řízení. právního řízení Eh, to znamená, je nutné zachovat jistotu těm, kteří eh, mohou být oběťmi takovéhoto střetu. Na druhou stranu je třeba najít eh, takové řešení, které nebude zatěžovat příliš uživatele drobných elektrovozidel, tak aby všichni uživatelé drobných elektrovozidel nebyli nuceni sjednávat pojištění v případech, kdy zkrátka dobře provoz jejich vozidla nepředstavuje reálné riziko vzniku závažných škod na zdraví či majetku. Tedy myšlenkově u této věci jsme na stejné úrovni jako paní zpravodajka ale rádi bychom se ještě bavili o tom jak případně tu konkrétní úpravu eh, řešit. To, co chci dále zmínit, těch věcí je celá řada. Paní zpravodajka velmi podrobně odůvodnila své pohledy. Chtěl bych říci ještě jednu věc, kde máme trošku jiný názor než paní zpravodajka a kde si myslíme, že ještě bude nutný prostor pro určité hlubší zamyšlení. A to je otázka mm, návrhu paní zpravodajky, aby členské státy měly v rámci přeshraniční spolupráce povinnost zpřístupňovat osobní údaje, údaje vlastníků a uživatelů vozidel, byť by uchovávání takto sdílených údajů bylo omezeno pouze na nezbytnou dobu. Klademe si otázku, zda by tento zamýšlený účel nebylo možné dosáhnout sdílením údajů týkajících se pouze vozidel eh, a tím pádem by se snížilo výrazně riziko úniku citlivých eh, osobních údajů ale je to také téma k debatě. Naším směrem je pojistit a ochranu osobních údajů tak, aby v rámci toho přeshraničního styku nemohli jaksi uniknout. E, souhlasíme s návrhy paní zpravodajky, kde se snaží sjednotit terminologii, což si myslíme, že je velmi dobré pro potom e, případnou aplikovatelnost právního předpisu a pro srozumitelnost celkové právní e, úpravy. E, Považujeme za vhodné ještě zvážit, jakým pravidlům by mělo podléhat uplatnění nároku oběti dopravní nehody u garančního fondu v případech, kdy pojišťovna vyníka nehody je v insolvenci nebo s obětí nehody nekomunikuje. Už to také zde bylo naznačeno. Na jedné straně třeba zajistit, aby se oběti dopravních nehod dostaly včas a hladce k náhradě škody. Na straně druhé by však zapojení garančního fondu mělo být skutečně nejzaší možností a to takovou formou, aby nedocházelo k zneužívání tohoto garančního mechanismu, což by nevyhnutelně mělo za následek zdražení samotného pojištění. Dámy a pánové, tolik tedy eh, naše stanovisko, naše zpráva, jak už jsem naznačil, eh, vítám a práci paní zpravodajky, gratuluji jí k její práci a směr jejích úvah je totožný s našimi úvahami a jsem přesvědčen, že v dalších debatách nalezneme mnohých kompromisů. Děkuji. Thank you very much. And then for... Děkuji. Have Mr. Konferáci, please. Pan Koferaty. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych poděkoval paní zpravodajice za její návrh. Je to návrh, který je velmi eh, složitý, předkládá určité návrhy, které se dotýkají práv spotřebitelů a tím pádem to spadá do působnosti tohoto výboru. výboru. Chtěli bychom ale ještě opozornit na některé oblasti, kde nejsme úplně přesvědčeni o tom, že, je to, eh, že ta řešení jsou správná. a rádi bychom tady prohloubili debatu o některých bodech. První věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je následující. My podporujeme návrh komise zavést kontrolu pojištění vozidel, která nesmí být diskriminační, musí být přiměřená a odůvodněná. A podporujeme také návrh paní zpravodajky s ohledem na potřebu posílit ochranu osobních dat a stejným způsobem si myslíme, že je pozitivní zavést mechanismus, který by zajistil vyplacení očkodného v případě insolvence pojistitele nebo jeho nekomunikace s obětí. My si ale myslíme, že v tomto případě se příliš omezuje rozsah působnosti. My s ní souhlasíme, ale chtěl bychom, aby to, ta působnost byla mnohem širší. Dále souhlasíme s eh, zvýšením, které navrhuje komise, ale myslíme, že by to mohlo jít ještě dále, co se týče některých typů nehod. Chtěli bychom, aby se ten práh zvýšil na 10 tisíc euro. A co se týče ochrany spotřebitele. Tady bychom chtěli souhlasit s návrhem zpravodajky, abychom vytvořili nástroj na porovnání cen. Nicméně si myslíme, že je nezbytné, aby se zavedla také povinnost registrace nehod bez jakékoliv diskriminace, ale také systém bonus-malus, který eh, představuje bez pochyby velkou výhodu pro spotřebitele a také by představoval pobítku k objektivnějšímu eh, chování. To jsou tedy moje úvodní poznámky. Určitě se k této problematice ještě vrátíme, kdy budeme moci prohloubit eh, diskusi o dalších detailech, které určitě tady řeknou i další eh, kolegové, stínoví zpravodajové a děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát za Dan Delton za EKRN. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za velmi dobrý návrh, který se ubírá správným směrem. Všichni se shodneme, že potřebujeme jasné řešení po rozsudku Evropského soudního dvora. A v tomto směru vítám návrh komise upravit pojištění vozidel ve směrnici. Myslím, že je zásadní, protože tato směrnice je vykládána různým způsobem v různých členských státech EU. Mám výhrady, pokud jde o návrh a vítám změny zpravodajky v tomto směru. Návrh komise, pokud jde o působnost článku 1a, je velmi znepokojivý, neupravuje nezbytnou právní jasnost, protože nedefinuje použití jako dopravní prostředek a neřeší potíže, které budou vyvolány u zemědělských a sportovních vozidel. Pokud jde o působnost, tedy z vozidel, která jezdí mimo silnice, bude mít negativní dopad. Bude třeba zavést povinné, povinné ručení u, osob, u vozidel, která se týká, to se týká i dvižných vozíků, sekaček trávy a podobně. Je to přiměřené a to je přesně nesmyslná evropská legislativa, která je zesměšňována v reálném světě. Chápu, u motoristického sportu, že ty změny jsou tak vážné, že můžou donutit motoristický sport, že bude v ilegalitě. A bude těžké poskytnout pojištění, zejména pro eh, škody na strojích, ke kterým dochází při sportovních soutěžích. Došlo k významnému nárůstu pojistného v těchto případech a pojišťovny by vlastně způsobili, že se nebudou konat eh, automobilové závody. A, a přitom srážky mezi eh, soutěžními vozidly jsou velmi běžné. Řada vozidel, což jsou vysoce specializované zemědělské stroje, které nejezdí po silnici, budou také v působnosti. A riziko takovýchto vozidel pro veřejnost je omezené, protože se nikdy k veřejnosti nedostanou. A je tu skutečně malé riziko eh, zranění. V Británii jsou pojištění odpovědnosti na zemědělská vozidla na zemědělské půdě a požadovat povinné ručení na eh, soukromých pozemcích pro tato vozidla není oprávněné. Proto vítám pozitivní kroky, které jsou na rozhodnutí členských států v návrhu budeme předkládat za EKR ještě další pozměňovací návrhy, abychom zajistili, že historická vozidla nebudou patřit do působnosti tohoto návrhu. Děkuji mnohokrát. Zelení nejsou přítomni. A nyní Lucy Anderson. Děkuji. Chtěl bych podpořit vše, co říkal Sergio. My velmi úzce spolupracujeme, protože ve skutečnosti je to velmi důležitá revize a pro naši skupinu je velkou prioritou. Obecně, jak řekl Sergio, velmi vítáme návrh komise a nechceme, aby byl rozmělněn. A myslím, že některé komentáře, které dnes zazněly, včetně od Dana, jsou alarmistické. A zejména jsou pádné důvody pro roz, rozsudek výnat. A i když může být pravda, že zemědělská vozidla a další podobná vozidla nejezdí příliš rychle. Když dojde k nehodě, tak ty nehody jsou často velmi závažné. A je také pravda, že bychom se měli v první řadě soustředovat na oběti eh, nehod a zajistit pro ně to nejlepší. A nesouhlasím, že ručení zaměstnavatele nebo jiný typ pojištění eh, poskytne nejlepší řešení pro oběti nehod a souhlasím eh, se spravodajkou a SAD bude souhlasit se s řadou vašich připomněk, zejména co se týče, jak řekl Sergio, insolventnosti u pojišťoven. Ale nerozumím poznámce, eh, že bonus malus není přeshraniční problematika, protože určitě znám případy v mém volebním obvodu, kde osoby různých národností by chtěly mít možnost přenositelnost u těchto záležitostí. A pokud nebudeme mít harmonizovaný systém, který bude opravdu chránit oběti a spotřebitele, tak se tak nestane. Tak bych vás poprosil, kdybyste, se na to mohla ještě jednou podívat. A myslím si také, že došlo k určitým dezinformacím, pokud jde o elektrokola. Členské státy by podle tohoto návrhu mohly poskytovat výjimky na národním základě, pokud eh, existuje kompenzační fond a motoristické odvětví prosazuje ten nejhorší, ty nejhorší nesmysly. Zejména to, že se budou konat závody eh, nezákonně. Členské státy by měly mít možnost něco takového vyřešit pokud by tyto okolnosti nastaly. A jak dobře víte, některé členské státy už nyní eh, řeší motoristický sport odlišně a oběť by měla být skutečně jádrem všeho. Takže za každou cenu nechceme přetěžovat eh, zemědělce. Vše by mělo být přiměřené. Avšak na druhé straně si nemyslím, že náš výbor i tento parlament by neměl se snažit o zvrácení rozsudku Evropského soudního dvora na úkor občanů a obětí. A skutečně doufám, že se budeme moci soustředit na konečný výsledek. Děkuji. Děkuji a teď bych dala slovo zástupce, zástupci Evropské komise, pan Koluverc. Děkuji, paní předsedkyně. A já jsem pan Lisy, prosím. Děkuji zpravodajce za pozměňovací návrhy. My k tomu máme pár poznámek. Na úvod chci připomenout, proč je v této konkrétní oblasti na úrovni EU taková míra regulace. Důvod je ten, že jde o politiku odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, neboli Koupíte si něco, co pro vás není zamýšleno. Nejste vlastně spotřebitelem. Máte povinnost něco takového udělat, ale nakupuje to v podstatě pro někoho jiného. Takže vaše jediná pobídka, pokud jde o ten nákup, je zajistit si něco, co je co nejlevnější. A proto máme všechny ty pojistky ve směrnici, které chrání oběti, které jsou příjemcem této politiky nebo těchto pojistek. A druhá věc, kterou chci říct, co se týče toho návrhu na propojení účinnosti směrnice de facto s legislativou na schvalování typů, myslím, že bychom se měli přidržet jen té směrnice, když mluvíme o polipůsobnosti. Protože legislativa pro schvalování typů si neklade za jediný cíl bezpečnost silničního provozu. Jsou tam také environmentální aspekty, aspekt elektrických instalací. Takže pokud zvažujete, jestli něco pada, spadá do uh, pole působnosti legislativy pro schvalování typů, je to něco úplně jiného, než je ochrana obětí nehod motorových vozidel. Chci připomenout, co to znamená, když začneme vyřazovat určitá vozidla z pole působnosti směrnice. Nejde o to, že členské státy by byly dostatečně moudré, aby to nějak upravili. Přišli bychom o spoustu výhod směrnice o e, pojištění motorových vozidel. Za prvé, přišli bychom o minimální pokrytí. Nebylo by žádné minimální pokrytí na národní úrovni, protože členské státy nebo pojišťovny by je mohly stanovit, jak si přejí. Další důležitý aspekt jsou také vylučovací doložky které jsou ve smlouvách. Nedávno jsem viděl pojistku pro domácnost, která pokrývá například použití elektrokol. A byly tam neuvěřitelné doložky, které některé věci vylučují a které by nikdy nebyly přípustné podle směrnice o pojištění motorových vozidel, protože ta stanoví, že je potřeba pokrýt celé občanské právo tím pojištěním. Na národní úrovni takovou povinnost nemáte když to dáte pryč. Takže by se dalo říct, že elektrokola nejsou pokryta pojistkou v noci nebo při určité rychlosti. Můžete udělat, co chcete. Evropská směrnice o pojištění motorových vozidel a výklad této směrnice ze strany eh, Evropského soudního dvora uvádí, že jediná přípustná doložka o nějakém vyloučení je případ, kdy je cestující zraněn nebo usmrcen. To je jediná věc, která je přípustná jako výjimka podle práva EU. A další, poslední důležitá nevýhoda je ta, že by nebylo nic přeshraničního pro takové nehody. Nebylo by možné žádným způsobem kompenzovat oběti a když řekneme, že třeba elektrokola nepřekračují hranice? Možná ne. Jsem si jistý, že někdy ano. Jde o to, že čtvrtá směrnice o pojištění motorových vozidel zřizuje možnosti kompenzace obětí, které navštěvují jiný členský stát. Takže můžete jezdit ve svém členském státě, ale pokud přejedete turistu, nemůžete využít to, co vám poskytuje směrnice. A chci také poukázat na to, že se může zvýšit riziko nehod, u kterých odjede ten, kdo se nehody dopustil. Před dvěma, třemi měsíci se stalo v Londýně, že nějakou ženu přejelo elektrokolo, byla vážně zraněná, bojovala o život. Nevím, jak to dopadlo, ale byla to nehoda, při které pachatel ujel protože ten člověk zjevně neměl pojištění, tak prostě ujel. Tolik tolik poli působnosti. A pokud jde o veřejný a soukromý majetek, kdybychom měli diskutovat o tom, že by se upravilo zeměpisná působnost se musíme být opatrní, o čem mluvíme. My si myslíme, že rozlišování mezi veřejným a soukromým je velice hrubé. Měli bychom spíš mluvit o přístupnosti. A to pak dál znamená fyzickou přístupnost anebo právní přístupnost. Ale to je záležitost velice technické diskuze, jak zajistit, že bude právní jistota a že práva obětí budou v tomto kontextu zachována. Pokud jde o insolventnost, vidíme, že navrhujete, že se zruší třetí možný důvod, když eh, pojišťovna bude nesolventní. Chápeme, že jde o právní jistotu a je potřeba zajistit, že se to ustanovení nebude zneužívat. Ale měla by být nějaká pojistka, nějaká záchranná síť pro ty, kdo usilují o náhradu škod v případě nehody. A je to pro ně těžko srozumitelné. Stalo se to asi ve dvou případech insolventnosti, které jsme zažili. Příslušné orgány a oběti nevěděli, co se vlastně děje s tím podnikem, dokud nebylo uzavřeno řízení o nesolventnosti, protože to není moc transparentní, stát, děje se to mezi členskými státy, takže potřebujeme nějakou pojistku, která zajistí, že obě dostane včas náhradu. Pokud jde o vypuštění aktu v přenesené pravomoci, který by umožnil kompenzaci, my jsme o tom na začátku uvažovali, když jsme ten návrh připravovali, a uvědomili jsme si, že by to v praxi znamenalo, že jediný členský stát by mohl vetovat celý systém. Protože pokud se musí dohodnout, Vyžaduje to jednomyslnost. Takže jediný členský stát může blokovat vstup tohoto mechanismu v platnost. Podle nás to tedy není nejlepší nápad. Co se týče jízdu, když někdo ne, jízdy, když někdo nemá pojištění, to je moje poslední poznámka. Nejsme proti rozšířené výměně informací za účelem lepšího vymáhání povinnosti zřídit pojištění, ale obávám se, že by to vyžadovalo jiný právní základ a jiné postupy. Zvlášť vzhledem k tomu, že systém Eucharist spadá pod eh, samostatnou smlouvu a opět to vyžaduje jednomyslnost, aby se ten systém mohl pro tento účel využívat. Mnohokrát děkuji za pozornost. Děkuji, pane Lizi. A nyní předám znovu slovo zpravodajce Dětě Charanzové, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych krátce reagovala na některé z připomínek, které tady zazněly. Za prvé, to, co komise říkala o poli působnosti. Já jsem to uvedla jasně a ještě jednou to zopakuji. Já si nemyslím, že tato směrnice by měla pokrývat taková vozidla jako elektrokola, segveje, elektrické koloběžky a vozidla využívaná pro motorové sporty. Já myslím, že komise rozhodla, že to navrhne, vy jste se rozhodli, že ten výklad eh, rozhodnutí soudu bude velice široký. O co se soud pokoušel? Přečíst si tu směrnici a pokusit se ji pochopit. Nepokoušel se rozšířit stávající účinnost, stávající působnost – je na nás, abychom to nějak vyřešili, ale to doporučení nebylo rozšířit pole působnosti. Proč vycházím ze schvalování typů a otázka, jestli bychom to neměli omezit na určitou rychlost? Můžeme o tom dál mluvit, ale mějte také na paměti, že já navrhuji, aby to vycházelo ze schvalování typu mimo jiné proto, že schválování typu se omezuje na vozidla, která jezdí rychleji než je 25 km za hodinu. Otázka osobních údajů, z toho bych neměla tak velké obavy, protože máme GDPR, takže už máme celé evropská pravidla. Je jedno, kde se vaše údaje ukládají. Všichni máme stejná pravidla, takže z toho bych takový strach neměla. Systém bonus-malus. Já nějakých 15 let jezdím po Evropě. Já vím, co to znamená, když mám sebou auto. Poslední zkušenost mám z Francie. A můj hlavní problém byl ten, že pojišťovna nechtěla zohlednit, jak jsem si vedla v minulosti. Nebylo to tak, že by nezohlednili bonus malus, který si měla já. Oni říkali, my to nechápeme, takže to budeme brát tak, že jste 18-letý člověk bez jakýchkoliv zkušeností řidiče. Takže já se tady pokouším na jedné straně ne o to, že by harmonizovala systém bonus malus. To není podle mě proveditelné v blízké budoucnosti. Možná, že za pět let proběhne revize a dostaneme se k tomu. Ale teď říkám, že chci systém, kde se k nám ke všem bude přistupovat stejně. Takže pokud já jako česká občanka přijedu do francouzské pojišťovny, ukážu jim své záznamy, oni řeknou, ano, my to chápeme, můžu vám navrhnout systém bonus malus, jako kdybyste byli francouzským občanem. Toho se snažím dosáhnout. Já myslím, že jsem eh, pojednala o většině těch obtížných otázek. Máme samozřejmě odlišné názory na některé z těch kontroverzních bodů, ale myslím si, že je tady většina, která je pro můj návrh. Ten musíme dál společně posílit a dopracovat. Já to ráda udělám a těším se na další spolupráci. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. listopad. Znamená to, že můžeme jít dál na další a poslední bod pro dnešní odpoledne. A je to výměna názorů na komplexní evropskou průmyslovou politiku v oblasti umělé inteligence a robotiky. A jak všichni víte, tohle spadá pod zjednodušený postup, takže zpravodajka zpracuje pozměvací návrhy a pokud v učené časové lhůtě neboli do deseti pracovních dnů nebudou žádné námitky, bude se mít za to, že stanovisko bylo přijato. Naší zpravodajkou je Dita Charanzová, takže prosím, Dito, předávám vám slovo. Děkuji. Možná, že bych také měla vysvětlit ten postup, protože i na eh, ITRE nebylo úplně jasno, jestli ta zpráva má vzniknout nebo ne. Já chci vás ujistit, že ta zpráva vznikne, je důležitá, abychom ji vypracovali k tak důležitému tématu. Jediná negativní věc na tom je, že na to je omezený čas a proto budeme muset v rámci toho zjednodušeného postupu připravit eh, tuto zprávu. Já bych chtěla teď popsat kontext. Diskutujeme teď se stínovým zpravodajem o návrhu textu, který rozešleme do 27. listopadu. Politické skupiny potom budou mít do 3. prosince, aby vnesly své připomínky. Pokud bude většina proti, tak to stanovisko bude odhlasováno ve čtvrtek Ehm, a teď k obsahu. Jak víte, v dubnu tohoto roku komise zveřejnila sdělení o umělé inteligenci a robotice. Má ehm, to pokračovat vytvořením studie, kde se analyzují nejrůznější možné aspekty této oblasti s cílem zlepšit kapacitu vlastně vědy a výzkumu tak, aby měla inteligence celé ekonomice a evropským občanům. Vytvoření etického rámce, jeden ze tří pilířů, sdělení komise a skupina expertů na vysoké úrovni také zveřejní do konce roku doporučení této oblasti. Na těchto doporučeních, eh, na základě těchto doporučení potom komise příští rok eh, předloží eh, svůj návrh Jde tady o exkluzivní kompetence, například v oblasti dozoru na trhu, bezpečnost eh, produktu a ochranu spotřebitelů. Myslíme si proto, že je potřeba to zahrnout do závěrečné zprávy ITRE, proto se toto stanovisko snažím omezit na kompetence IMCO, abychom měli lepší šanci prosadit náš text do toho závěrečného stanoviska ITRE. Doufám, že to, eh, proto budete mít porozumění. Teď mi dovolte, abych eh, shrnula základní mm, body této zprávy. Chceme mít koordinované kroky na základě našich hodnot a etiky. Musíme být globálním lídrem, ne se nechat pouze ve Spojenými státy a Čínou. Kybernetická bezpečnost je také důležitá pro umělou inteligenci a pro důvěru spotřebitelů. Je to sice hlavně téma pro ITRE, ale je tady velmi jasné propojení mezi kybernetickou bezpečností a důvěrou spotřebitelů. Systémy založené na umělé inteligenci budou potřebovat čím dát tím více eh, eh, dat, čím pádem budou předmětem kybernetických útoků a hodně debaty o důvěře spotřebitelů. Tyto technologie se týkají vytvoření etického rámce, ale kybernetická bezpečnost je stejně důležitá pro zajištění této důvěry a proto, aby umělá inteligence mohla dobře fungovat. Dále jde o další s tím spojené služby, které by potom mohly být globálně konkurenceschopné. Dále je potřeba mít spolehlivá otevřená data, důležitá pro další vývoj a i abychom zajistili naše konkurenceschopnost, což je umělá inteligence. Důležitá pro další učení, ale kvalitní data jsou důležitá také pro zajištění důvěry spotřebitelů, aby nedocházelo k diskriminaci některých skupin obyvatel. Za páté, vzájemné uznávání inteligentních výrobků. Abychom zabránili roztřištěnosti vnitřního trhu, tak musíme zajistit eh, vzájemné uznávání těchto výrobků jak standardů, dále přístup zaměřený na člověka, umělá inteligence by měla zlepšit eh, lidské možnosti, do usnadnění práce, o to, jak informovat osoby o to, že bylo učiněno nějaké automatizované rozhodnutí a mělo by se to vztahovat i na ty případy, kde lidé mají právo vědět, že komunikují s robotem. Stačí na to pouze upozornit. Musíme také zajistit, aby rozhodnutí učeně robotem mohl potom eh, Eh, zvrátit člověk. Děkuji, to jsou eh, hlavní body tohoto stanoviska. To je určitá omezení, vzhledem k tomu, že jsme v tom zjednodušeném eh, postupu a budu informovat kolegy co nejvíce. Už jsme měli ve Strasburku jednu schůzku se stínovým zpravodají. Komunikuji s nimi také e-mailem a samozřejmě se těším na všechny vaše připomínky k tomuto tématu. Děkuji. A teď stínový zpravodajové, pan Pospíšil za EPP. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já zde zastupuji svého vzácného kolegu Antanase Gogi z Litvy, který zpracoval podklad jako stínový zpravodaj za EPP a já zde jeho zprávu v tuto chvíli e, přečtu v první řadě se náš pan kolega Antanas chce omluvit z dnešního jednání a gratuluje paní zpravodajce Ditě Charanzové za kvalitně odvedenou práci a konstatuje dále, že umělá inteligence a robotika jsou již dnes důležitými sektory v Evropě a v příštích letech se jejich význam bude ještě zvyšovat. Pokud chceme být dostatečně konkurenceschopní v soutěži se Spojenými státy americkými a Čínou, které v současnosti vévodí těmto odvětvím, budeme muset najít chytrá řešení. A tento návrh zprávy jde správným směrem. Evropský parlament by měl mít jednotnou ambiciózní vizi pro oblast umělé inteligence a robotiky. Zde na výboru momentálně se se probírají klíčová témata jako volný pohyb údajů a interoperability mezi veřejným a soukromým sektorem rozmach ve výzkumu a vývoji význam kyberbezpečnosti v umělé inteligenci a robotice vzájemné uznávání zboží v přeshraničním využití při kterém se berou v potaz etické aspekty umělé inteligence dále pak široké využití digitálních dovedností v současných i budoucích profesních kvalifikacích s cílem aplikovat a zlepšovat služby v oblasti umělé inteligence a také posílení ochrany spotřebitele. U některých částí návrhu je třeba silněji zdůraznit primární cíl umělé inteligence a robotiky, kterým je posílení schopnosti lidí spíše než jejich nahrazení. Co se týče výzkumu a vývoje, domnívám se, že je velmi důležité podporovat výměnu informací mezi experty a akademiky v oblasti umělé inteligence a robotiky pocházejících z různých světových kontinentů, díky čemuž dojde ke sdílení nejlepších osvědčených postupů a jejich uplatnění v Evropě. Mimo to by se v Evropě měl posílit také význam a možnosti veřejných výzkumných institucí, protože v současnosti většina vývoje v oblasti umělé inteligence probíhá v soukromém sektoru kvůli větší finanční kapacitě. Závěrem bych dodal, že jako stínový zpravodaj za IPP e tento návrh zprávy podporuji a doufám, že jeho přijetí v tomto výběru proběhne rychle a hladce. Tolik tedy pan kolega Antanas, eh, stínový zpravodaj za IPP. E Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Katrin Šá za SAD. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji naší zpravodajce, navrhovatelce stanoviska. Není to lehká práce a myslím, že si vedete skvěle a vzhledem k ča- omezenému času jste pokryla řadu témat. Já bych vybral jenom několik. Otázka normalizace, stanovení norem a Amerika, Čína, Evropa a jejich eh, soutěž. A vy jste zmínila počet zemí, které mají své strategie a je důležité, abychom měli evropskou strategii a to se týká zejména normotvorby a my jsme výborem, který se zabývá neustále normami a to je oblast, kde máme prostor skutečně, který bychom mohli prosazovat, protože evropský hlas v oblasti normotvorby je důležitý, pokud chceme stát v čele a ten potenciál pro úspěch je velký, zejména v oblasti robotiky. Čtvrtina našich profesionálních služeb v oblasti robotiky je nabízen evropskými firmami a zde chceme opravdu růst. A výzkumná stránka tady opravdu funguje ve Skotsku na univerzitách je dochází k obrovskému růstu v oblasti robotiky a klíčový výzkum zde také probíhá. A díky, díky tomu, co je v programu Horizont, výbor pro výzkum schválil další program existuje zde obrovský potenciál, že je třeba navázat na spolupráci a ta inkluze a etický rozměr je důležitý je třeba i v oblasti etiky říci, že, že na konci eh, roku budeme překládat naši zprávu. Nemůžeme předtím uniknout, protože pro důvěru spotřebitelů je to věc klíčová. Zástupce EPP zmínil interoperabilitu. Můžeme mít všechny soubory dat, které existují, ale pokud nebudou mezi sebou komunikovat, tak eh, nebudeme úspěšní. Potřebujeme také otevřenost a existují eh, rovnováha mezi otevřeností a důvěrou. Tu je třeba také zajistit. A jak budeme postupovat, tak eh, to byly některé věci, které jsem chtěl zúraznit, ale děkuji vám za vaši spolupráci a uvidíme, jak dále pokračovat, protože to je jenom začátek celé diskuse, která proběhne a která bude prohloubena, ale musíme mnohem více chápat tento prostor a také podporovat inovace a ne jim bránit. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Myslím za EKE e pan Sulik. Děkuji. Ano, zastupuji pana Sulika. Pan Sulik je potěšen, že stanovisko jde správným směrem, uznává velkou vlohu umělé inteligence v budoucnosti a do jisté míry už se hrává dnes. Podporuje zejména výzvu používat jednotnou strategii pro umělou inteligenci a také důraz na regulační rámec, který přispěje k rozvoji umělé inteligence. V této věce pan Sulik by šel ještě dále. Domnívá se, že by bylo dobré mít povinné hodnocení dopadu, pokud jde o rozvoj umělé inteligence v relevantních legislativních návrzích, jak na úrovni EU, tak členských států. Chce přehodnotit stávající legislativu tak, aby lépe vyhovovala rozvoj umělé inteligence a aplikací. Chce pružná regulace je nejlepší odpovědí pro společenské změny, kterým dnes čelíme. Pan Sulik si myslí, že rigidní regulace vyvolává falešný dojem stability a může způsobit, že budeme zaostávat vůči celému světu v průmyslové oblasti. Proto existují odstavce, které pan Sulik nemůže podpořit a některé mohou být předmětem pro klíčová hlasování. Zeměna výzva po veřejném financování umělé inteligence. Tento přístup bude plítváním prostředků, protože veřejné projekty jsou ne- předražené a neefektivní veřejné financování může také zpomalit eh, nárůst a nahradí takto soukromé financování. Děkuji. Děkuji. A nyní se vrátím k navrhovatelce paní Dytě Charanzové. Děkuji mnohokrát, děkuji za povzbuzující sdělení příspěvky. Jsem trošku překvapena stanoviskem EKR, pokud jde o PPP, ale snad nalezneme lepší formulaci. Možná se to setká s většinovým přístupem ve skupině EKR. Plně schvaluji to, co říkala Catherine o otázkách, které by mohly být zdůrazněny více. Máme omezený prostor a prosím mějte na paměti příslušnost našeho výboru. Mou strategií je dosáhnout, aby něco bylo schváleno a soustřeďme se na to, co je v pravomoci našeho výboru. A těším se na naši urychlenou spolupráci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A tím můžeme uzavřít e, naše veřejné zasedání dnešního dne, protože proběhnou ještě koordinátoři. Takže děkuji všem. Naše další jednání bude zítra ráno v 9 hodin. Paní předsedkyně děkuje tlumočníkům a přeje pěkný večer.